Allora iniziamo i lavori della commissione. Zahájíme práci výboru. A je pro mne velkou ctí a potěšením přivítat zde Jakuba Šebestu, ministra zemědělství České republiky, bývalého předsedu rady a samozřejmě dnes eh, zahájíme zasedání výboru tím, že dáme slovo Jakubovi, který nám řekne, co české předsednictví ve svém půlroce uskutečnilo, čeho dosáhlo. A i hned poté otevřeme rozpravu, která bude sloužit eh, k tomu, abychom také navázali na vystoupení Erika Eskila, švédského ministra zemědělství a nového předsedu rady, který zde bude odpoledne. Jsme zde všichni. Jakube, máš slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové, je mi velkou ctí předstoupit dnes před výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, nově zvoleného Evropského parlamentu jako představitel země, která předsedala Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. Dovolte mi, abych vám nejprve pogratuloval k vašemu zvolení či znovuzvolení a popřál tomuto výboru hodně úspěchů v budoucí práci. Stalo se již tradicí, že v naší oblasti jsou vztahy mezi radou a evropským parlamentem dlouhodobě velmi těsné a spolupráce intenzivní a kvalitní. je to dobře neboť se společně staráme o jednu z nejintegrovanějších politik a ovlivňujeme život a budoucnost milionů evropských farmářů jejich aktivity naplňují mimořádné společenské funkce naší společnosti prolínající se takřka všemi oblastmi života občanů evropské unie. jsem přesvědčen že tato spolupráce se bude i nadále dobře rozvíjet. příslibem toho je i skutečnost že jste si do svého čela zvolili velmi zkušeného předsedu který ještě v nedávné době zasedal jako významný člen rady a má s prací rady bohaté zkušenosti. mým úkolem dnes je abych vás z titulu bývalého předsedy rady informoval o průběhu a výsledcích českého předsednictví v oblasti zemědělství. jak všichni víte druhá polovina loňského a první polovina letošního roku byla historicky poznamenána bezprecedentním dopadem hospodářské krize na většinu evropských zemí. české předsednictví proto usilovně pracovalo na hledání kompromisu k evropskému plánu hospodářské obnovy který umožnil použití five miliard eur finančních prostředků na rozvojové projekty v oblasti energetiky a rozvoje venkova. dohoda mimo jiné umožňuje přesunout více než jednu miliardu eur do rozpočtu evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. navýšení obálky pro členské státy na nové výzvy definované při loňské kontrole funkčnosti společné zemědělské politiky, takzvaného health checku, a na investice pro zavádění širokopásmového internetu na venkově bude provedeno v letech 2009 a 2010. Rád bych ocenil spolupráci s Evropským parlamentem, který významně přispěl k finálnímu znění plánu hospodářské obnovy. tíživá globální ekonomická situace způsobená finanční krizí se významně promítla téměř do všech sektorů ekonomiky a zemědělství nevyjímaje. asi nejtíživěji v uplynulých mnoha měsících dopadá na naše producenty mléka kteří čelí poklesu poptávky a velmi nízkým výkupním cenám. České předsednictví po celou dobu situaci monitorovalo. Zařazovalo problematiku mléka na jednání Rady a bylo ve velmi úzkém kontaktu s Evropskou komisí. Téma tíživé situace v mléčném sektoru bylo také na pořadu jednání ministrů během každého zasedání Rady naším cílem bylo aby byly podniknuty všechny kroky k aktivování veškerých realizovatelných tržních nástrojů které má společenství k dispozici aby ulevilo evropskému trhu. to se také naplnilo. díky vstřícnosti evropské komise byla zcela aktivována podpora soukromého skladování vývozní náhrady i intervenční nákupy másla a sušeného odstředěného mléka. Podařilo se dokonce pokročit i o kus dál a byly předloženy návrhy na prodloužení intervenčních nákupů po srpnu tohoto roku s možností jejich dalšího prodloužení až do období hospodářského roku two thousand and ten a two thousand and eleven na prodloužení období soukromého skladování másla po 15. srpnu tohoto roku. dále možnost uspíšení výplaty až seventy přímých plateb zemědělců již od 16. října tohoto roku. K podpoře evropských producentů mléka by měl rovněž sloužit již zmíněný plán ekonomické obnovy, o kterém jsem hovořil před malou chvílí. byl také formálně přijat a vstoupil v platnost výsledek listopadové dohody k prověrce stavu společné zemědělské politiky který umožňuje členským státům přizpůsobit řadu opatření v rozvoji venkova k efektivnější podpoře producentů mléka. K některým z těchto návrhů budete dnes hlasovat ve vašem výboru v rámci procedury. Díky uvedeným opatřením se podařilo trend poklesu cen mléka zabrzdit. Nikoliv však obrátit na vzestupnou trajektorii. Je zřejmé, že za současné ekonomické situace se jedná o mimořádně složitou výzvu. Přesto nemáme jinou možnost, než uspět. Neboť za současné situace je pro mnoho farmářů situace dlouhodobě ekonomicky neudržitelná. Na základě červnové výzvy Evropské rady, předsedané Českou republikou, zpracovala komise podrobnou zprávu o situaci na trhu s mlékem na návrh některých dalších opatření k jeho stabilizaci. Na tomto základě bude nyní pokračovat diskuze za švédského předsednictví. Doufám, že komplex existujících a nových opatření povede k tomu že podzim přinese již světlejší vyhlídky pro producenty mléka. jak všichni víme přes poslední pozitivní signály trhu bude zdolání kritické situace na evropském trhu s mlékem během na dlouhou trať a jen společným úsilím všech zainteresovaných stran máme šanci na úspěch. Nyní mi dovolte, abych se zmínil o dalších významných bodech agendy českého předsednictví. České předsednictví považovalo za důležité pokračovat v diskusi k budoucnosti společné zemědělské politiky a věnovalo se stěžejnímu nástroji jejího provádění tématu přímých plateb zemědělců evropské unie po roce two thousand and thirteen mimo jiné také proto že diskuse k budoucí podobě příští finanční perspektivy na léta two thousand and fourteen až two thousand and twenty se blíží. v průběhu předsednictví jsme proto provedli na různých úrovních otevřenou předsudky nezatíženou diskuzi s cílem definovat okruh témat které je třeba do úvah o budoucí podobě přímých plateb zahrnout. v řadě případů se do diskuse aktivně zapojili i zástupci tohoto výboru. tématu budoucnosti přímých plateb české předsednictví zasvětilo také neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství které se konalo na počátku června v Brně. Na tomto základě české předsednictví předložilo na červnové zasedání Rady pro zemědělství a rybářství závěry k tomuto tématu, které získaly podporu 21 členských států. Významná většina členských států tak vyslala jasný signál, že budoucí přímé platby musí být férové, efektivní, jednoduše proveditelné a taky lépe obhajitelné. Na diskuzi vedenou českým předsednictvím naváže nadcházející švédské předsednictví, a to pokud jde o téma budoucnosti druhého pilíře. České předsednictví také významně přispělo k posunu v oblasti zjednodušování společné zemědělské politiky a to hned ve dvou ohledech. Za prvé, integrací reformy odvětví vína do jednotné společné organizace trhu díky které došlo k završení několikaletého procesu technického zjednodušování společné zemědělské politiky. v rámci tohoto procesu je více než dvacet nařízení o společných organizacích trhů v jednotlivých odvětvích již definitivně sloučeno do jednoho a tím vytvořen jednotný soubor harmonizovaných pravidel. za druhé na květnovém zasedání rady pro zemědělství a rybářství dosáhlo jednomyslné politické shody nad návrhem závěrů rady ke zjednodušení společné zemědělské politiky. Hlavním sdělením je uznání Rady, že proces simplifikace společné zemědělské politiky je kontinuální prioritou veškerých současných i budoucích úvah o společné zemědělské politice a potvrzení závazku Rady ke snížení administrativní zátěže o 25 do roku 2012. Jedná se o významný kompromis, který cílí potřebu dosažení praktických přínosů pro zemědělce a národní administrativy při provádění společné zemědělské politiky. Členské státy v rámci diskuse předložili několik desítek konkrétních legislativních doporučení na zjednodušení. komise se jimi bude neprodleně zabývat a rada následně uskuteční diskusi k analýze komise v listopadu tohoto roku. podstatnými prvky dohody jsou rovněž požadavek rady na lepší využívání doporučení platebních agentur posílená koherence simplifikačního úsilí mezi jednotlivými útvary komise a soustředění na přínosy informačních technologií pro snižování administrativní zátěže zemědělců. nyní se zaměřím na jedno z témat které je velmi významné jak pro spotřebitele tak pro výrobce z pohledu budoucnosti naší zemědělské produkce na budoucí podobu politiky kvality zemědělských a potravinářských produktů. na červnovém zasedání rady pro zemědělství a rybářství české předsednictví dosáhlo jednomyslné politické podpory členských států k závěrům rady na které se týkají budoucí podoby evropské politiky kvality zemědělských a potravinářských produktů a reagují na sdělení komise z května two thousand and nine k této problematice. jasným sdělením evropských producentů je že sázka na kvalitu je jednoznačně cestou pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnoty produkce evropských zemědělců jedná se o významný text který podtrhuje význam posílení a rozvinutí dosavadních schémat politiky kvality pro zemědělce a spotřebitele především v oblastech zeměpisných označení výrobků a ekologického zemědělství. přínosy dohody jsou závazek na lepší komunikaci ohledně vysokých požadavků na evropskou produkci včetně možnosti přezkoumání povinného označení místa hospodaření požadavek na zásadní zjednodušení administrativních procedur registrace zeměpisných označení a zlepšení systému tradičních specialit a posílení uznávání a propagace zeměpisných označení vůči třetím zemím. České předsednictví k tématu uspořádalo rovněž úspěšnou ministerskou konferenci která se konala v březnu tohoto roku v Praze, mimo jiné za, úzas, za účasti zástupců vašeho výboru. Výsledky diskuze byly důležitým příspěvkem pro práci v předsednictví a dosažení dohody v Radě. V oblasti prvního pilíře bych ještě rád zmínil návrh nařízení týkající se obchodních norem pro drůbeží maso. tuto agendu jsme přebrali od francouzského předsednictví poté kdy rada stejně jako parlament koncem roku two thousand and eight rezolutně odmítly návrh komise týkající se možnosti chemicky ošetřovat drůbeží maso. Šlo o citlivou záležitost zejména ve vztahu k dovozům ze třetích zemí a silnému tlaku vyvíjenému v rámci transatlantických vztahů. Ke snížení stávajících hygienických nároků tedy nedošlo a úkolem českého předsednictví zůstalo dořešit otázku rozšíření standardů pro čerstvé drůbeží maso i na přípravky a polotovary z drůbežího masa. v této souvislosti bylo třeba z kategorie čerstvé drůbeží maso vyloučit zboží které bylo již jednou zmrazeno. mohu s potěšením konstatovat že se podařilo dosáhnout dohody v rámci rady doplnit potřebné definice a další osud této legislativní úpravy nyní záleží na výsledku připomínkového řízení v rámci wto. pokud jde o druhý pilíř společné zemědělské politiky přispělo české předsednictví kromě již zmíněného plánu hospodářské obnovy také k budoucímu vymezení oblastí postižených přírodním znevýhodněním v evropské unii. jak všichni víte redefinice méně příznivých oblastí je velmi citlivé téma. Na základě sdělení komise schválila Rada pro zemědělství a rybářství v červnu tohoto roku závěry, v jejíž rámci se členské státy zavázaly předložit komisi modelové mapy oblastí postižených přírodním znevýhodněním na počátku roku two thousand and ten mapy umožní vyhodnotit dopad navržených kritérií a poslouží k vypracování legislativního návrhu který transparentně a jednotně vymezí oblasti s přírodním znevýhodněním ve všech členských státech evropské unie od roku 2014. Nyní přistoupím k tématům v oblasti veterinární, fytosanitární a oblasti potravy. Rád bych úvodem zmínil dosažení jednoho kompromisu, kterého si velice cením. Na začátku předsednictví jsme si jako jednu z našich priorit pro oblast veterinární stanovili finalizaci nařízení o ochraně zvířat při usmrcování což se nám po velmi složitých vyjednáváních podařilo splnit a tento návrh byl jednomyslně přijat na červnovém jednání rady pro zemědělství a rybářství. Dosažený kompromis vychází z nejnovějších vědeckých poznatků pro stanovení technických parametrů jatek a omračovacích metod, včetně způsobu monitoringu jejich efektivnosti důležitým aspektem je možnost pro členské státy uchovat si na národní úrovni již existující přísnější pravidla z nichž některá mohou být dále zpřísňována. v prosinci loňského roku představila evropská komise návrh směrnice rady a Evropského parlamentu o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Byla úspěšně dokončena první revize textu a také projednány pozměňovací návrhy Evropského parlamentu. Další vývoj již bude zcela v režii švédského předsednictví a já pevně věřím že se tento návrh podaří s vaší spoluprací během následujícího půl roku uzavřít. v oblasti welfare zvířat bych ještě rád zmínil i přijetí závěrů rady ke všeobecné deklaraci k dobrým životním podmínkám zvířat jejímž hlavním smyslem je povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů v této oblasti. dalším důležitým úspěchem kterého bylo za českého předsednictví dosaženo v oblasti zdraví zvířat je přijetí návrhu nařízení o vedlejších produktech živočišného původu. Konkrétně byla provedena revize tohoto předpisu, a to především ve smyslu zjednodušení a zlepšení srozumitelnosti textu. Dále došlo ke snížení administrativní zátěže provozovatelů podniků i administrativní činností úřadu. To vše se podařilo při maximálním zohlednění veškerých požadavků na ochranu zdraví lidí i zvířat při nakládání s vedlejšími produkty. Nyní se dostávám k oblasti potravinářské. V oblasti potravin české předsednictví dosáhlo politické dohody o potravinách nového typu na červnovém zasedání rady pro zemědělství a rybářství. návrh si klade za cíl zajistit bezpečnost potravin chránit lidské zdraví a zabezpečit fungování vnitřního trhu s potravinami dále vyjasňuje definici nových potravin včetně nových technologií používaných v potravinářství. po formálním přijetí společné pozice rady bude postoupena evropskému parlamentu k dohodě ve druhém čtení. další problematikou která se týká potravin a byla projednána za českého předsednictví je návrh nařízení o označování potravin jehož cílem je zpřehlednit údaje na etiketách a přiblížit je potřebám spotřebitelů v celé evropské unii. sjednotit a aktualizovat dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecného a nutričního označování potravin. za českého předsednictví bylo dosaženo významného posunu v projednávání tohoto návrhu v radě který je zachycen ve zprávě o pokroku kterou české předsednictví zpracovalo. dovolte mi nyní zmínit několik slov k důležitým tématům fytosanitární. české předsednictví ve spolupráci s evropskou komisí a evropským parlamentem nalezlo kompromis dohody o statistice pesticidů. Bohužel musím konstatovat, že vzhledem k procedurálním obtížím nebylo možné tento návrh schválit. Věřím však, že nový parlament bude moci dohodu formálně potvrdit co nejdříve. Mezi úspěšně schválené radou patří schválení tří účinných látek které jsou používány v prostředcích na ochranu rostlin. České předsednictví také aktivně přispělo k vyjednání nových mezinárodních standardů a kritérií rostlinolékařské péče na půdě Světové organizace pro výživu a zemědělství, jejichž cílem je zamezit šíření škůdců a původců chorob dřevin prostřednictvím dřevěných obalů. v neposlední řadě s ohledem na zjednodušení právních předpisů připravilo české předsednictví také závěry rady o zrušení některých zastaralých předpisů. A nyní mi dovolte přejít k agendě lesnictví. V oblasti lesnictví Rada projednala dlouho očekávaný návrh stanovující povinnosti hospodářských subjektů, takzvaný FLECT, které uvádějí dřevo a dřevařské výroby na trh. České předsednictví mělo velký zájem na pokroku v této oblasti a učinilo proto maximum možného. Přesto se nepodařilo překlenout značné rozdíly mezi členskými státy a návrh byl postoupen pro další projednávání pod švédským předsednictvím. Na mezinárodních fórech české předsednictví reprezentovalo zájmy evropské unie v lesnické agendě především na dvou fórech. první bylo 19. zasedání výboru fao pro lesnictví v březnu tohoto roku v římě. jeho hlavním tématem byl trvale udržitelný rozvoj tedy změna klimatu a adaptace lesnické politiky a institucí na tyto změny. Evropská unie může být s výsledkem jednání spokojena, přestože byl zájem prosadit větší prostor pro hodnocení světových lesních genetických zdrojů. Druhou důležitou akcí byla příprava na osmé zasedání fóra osn pro lesy. to se uskutečnilo v sídle osn na konci dubna tohoto roku. pokyny pro účast evropské unie na tomto zasedání rada přijala ve formě závěrů. hlavními tématy tohoto zasedání fóra osn pro lesy byly lesy v měnícím se životním prostředí a především rozhodnutí o finančním rámci pro udržitelné hospodaření s lesy sdružující stávající a nové finanční zdroje. přijetí nové rezoluce v otázce lesů v měnícím se životním prostředí považuji za úspěch nad rezolucí k financování udržitelného obhospodařování lesů však přetrvala neshoda mezi příjemci a dárci finančních prostředků ačkoliv evropská unie, byla v této věci flexibilní a nakloněna kompromisu. téma financování udržitelného obhospodařování lesů tak bude na pořadu agendy také pro příští jednání v roce. two thousand and eleven vážený pane předsedo vážení členové výboru dámy a pánové shrnul jsem aktivity českého předsednictví v radě evropské unie první polovině roku two thousand and nine které považuji za důležité. jsem si velmi dobře vědom zásadní a užitečné úlohy kterou evropský parlament a jeho výbory zastávají a to platí zejména pro váš výbor. v nadcházejícím období před námi stojí velká řada aktuálních výzev a úkolů které bude nutné řešit za tíživé ekonomické situace. <clears throat> klíčovým a stále stěžejním parametrem budoucí spolupráce proto bude podle mého názoru akceschopnost. výkyvy vnějších podmínek za kterých naši zemědělci pracují jsou stále složitěji předvídatelné jsou velmi turbulentní a budou proto vyžadovat stále pružnější schopnost reakce z naší strany. to lze naplnit jedině velmi kvalitním a intenzivním dialogem mezi všemi institucemi a dobře založenou spoluprací a ochotou hledání rychlého a kvalitního kompromisu. to platí obzvláště pokud bude v blízké době oblast zemědělství spadat plně do procedury spolurozhodování. o tématech budoucnosti zde ale bude jistě dnes odpoledne podrobně hovořit můj nástupce švédský ministr eskil erlandsson úřadující jako předseda rady. občané a zemědělci vkládají do naší práce velká očekávání. věřím že jedině dobrá spolupráce našich institucí je klíčem pro dosahování pozitivních výsledků u výzev které nás v této souvislosti čekají. dovolte mi proto závěrem abych znovu ocenil spolupráci s evropským parlamentem a abych nám všem popřál vše nejlepší do naší budoucí spolupráce. děkuji vám za pozornost. Grazie. Grazie. Děkuji. Děkuji, drahý Jakube. Dovol, abych eh, jménem všech kolegů ti osobně poděkoval za práci, kterou si odvedl jako úřadující předseda, výsledky, kterých dosáhlo české předsednictví jsou určitě přínosné a české a švédské předsednictví bude pokračovat v jejich rozvíjení, protože máme před sebou opravdu ještě spoustu práce. Teď se přihlásilo do diskuze několik řečníků, jako první Albert Def. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený eh, bývalý eh, předsedo rady, pane ministře Šebesto, Eh, tak já bych vám chtěl srdečně poděkovat jménem své frakce za všechno, co bylo dosáženo za českého předsednictví. Já eh, jsem z volebního okrsku eh, Regensburg, Weiden a tak dále, čili v příhraniční oblast s Českem. Já vím, že jste odvedli dobrou práci, i když eh, z důvodu vnitropolitické situace to pro vás nebylo jednoduché. A přesto jste skutečně mnohé posunuli dopředu. Já eh, nebudu opakovat všechny body, o kterých jste tady hovořil, ale chtěl bych vypíchnout některé z nich. Je dobře, a jsme vděční, že jste se zmínil o mléku. E, my jsme o tom debatovali včera s paní komisařkou. E, vy jste zavedli určitá opatření, ale já bych byl ještě raději, kdyby místo intervencí e, byly zvýšeny dotace na máslo a tuk, aby potravinářský průmysl mohl eh, tedy využívat více eh, živočišných tuků. To eh, jsou skutečně věci, které by pomohly mléčnému sektoru. Vy jste také hovořil o budoucnosti společné zemědělské politiky a tím se budeme zabývat ještě dál. A také jste zmínil druhý pilíř, to znamená vymezení znevýhodněných oblastí. A zde by vás prosil jako ministra zemědělství, abyste i do budoucna vystupoval za to, aby toto nové vymezení se týkalo také těch oblastí, které máme v Bavorsku a v Česku, což nejsou sice horské oblasti, ale jsou znevýhodněné velice silně, zejména kvalitou půdy. Takže tady skutečně eh, je to nutné proto, aby bylo možné udržet zde zemědělskou produkci. Eh, hovořil jste také o kvalitě zemědělské produkce. My víme, že v Evropě eh, máme mimořádně vysokou kvalitativní úroveň ve světovém srovnání. Eh, já jsem, musím tady konstatovat, že dnes eh, tato kvalita není na trhu zaplacena. Dovolte dva příklady. Eh, kvalita mléčných výrobků není nikde tak vysoká jako v Evropě a dále máme v Evropě vynikající vína a musíme říct, že vinaři a zemědělci se musí nějak smířit s velmi nízkými cenami. Čili my bychom se měli postarat o to, aby měli odpovídající podmínky. A pokud se týče importu, je třeba dbát na to a tady myslím, že eh, je třeba se na vás obrátit jako na českého ministra a sice, eh, aby naše standardy museli, do, museli dodržovat také ti, kteří importují, respektive exportují své potraviny sem k nám. Eh, já vás tedy chválím za to, že u drubežího masa jste nepolevili a Eh, protože my v produkci, při produkci tohoto eh, masa máme vysokou úroveň a pak by se to chemickým ošetřením eh, prostě zkazilo. Čili tady jste skutečně odvedli velmi dobrou práci. Já mám ještě jednu klíčovou otázku na závěr. Vy jste řekl, že role zemědělského výboru bude ještě větší, jakmile nastane systém spolurozhodování. Od kdy eh, toto nastane? Kdy Česko podepíše eh, Čes eh, Lisabonskou smlouvu? A já myslím, že i tady možná můžete přispět a můžete nám říci, kdy Česko přispěje k tomu, abychom mohli přepnout na spolurozhodování. Přeji vám mnoho úspěchu. Děkuji. Děkuji, Alberte, to je velmi důležitá otázka. Jakoby my jsme o tom včera diskutovali. Diskutovali jsme o tom jednotném uplatňování bezpečnostních norem, protože to eh, vždycky zajímá naše zemědělce. My nechceme být protekcionisté, ale chceme, aby pravidla, která musí dodržovat eh, naši zemědělci, museli dodržovat i ti, kdo do Evropy vyvážejí své produkty. Lois Capola Santos požádal o slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jménem socialistů bych vás rád pozdravil. Přednesl jste zde zprávu o aktivitách vašeho předsednictví a v rámci této zprávy jste řekl, že zde byly určité problémy v České republice, a to jak na národním poli, tak na mezinárodní úrovni. A ukázal jste, že i země, která je považována za euroskeptickou, řekněme, tak jste ukázal, že instituce dobře fungují a že jste byli schopni se ctí splnit svůj úkol. Evropský parlament, pane ministře, je orgánem, který je nejbližší voličům. A právě s velkými obavami sledujeme vývoj v mlékárenském sektoru. Vidíme, že vaše předsednictví a komise vyvnuli velké úsilí, ale i přes toto úsilí se situace neustále zhoršuje a nás to velmi znepokojuje. Včera zde byla mezi námi paní komisařka a myslím, že nás všechny zajímalo to, co nám zde řekla, co zde přednesla a vkládáme velké naděje do zářijového zasedání rady. Nebudu se vracet k minulosti, myslím si, že Česká republika eh, může být eh, plně spokojená s tím, jakou práci odvedla, ale do budoucna bych byl rád, kdybychom věděli, s čím můžeme počítat do budoucna, jakým způsobem budeme moci přispět k vyřešení problémů, těch velmi závažných problémů lékárenského sektoru v Evropě. Grazie, Luis. Děkuji, Luisi. O slovo požádal paní Vošanovský, prosím. Děkuji, bardzo, paní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, i já bych rád eh, vyjádřil uznání vůči českému předsednictví. Bylo to první předsednictví nového členského státu. Bylo hodně obtížných záležitostí a chci říci, že předsednictví se s většinou těch věcí vyrovnalo dobře nebo dokonce velice dobře. Mezi nimi byly opravdu velmi těžké věci. Například vy jste hovořil o nařízení ohledně ehm, ochrany zvířat eh, při zabití. Eh, tam bylo mnoho věcí, které vyvolávaly přímo emocionální eh, dohady. Byly tam i náboženské některé záležitosti, které do toho vstupovaly. Já o tom vím, protože jsem byl právě parlamentním zpravodajem pro tuto věc, takže vím, v jakém obtížném vzduší probíhaly tyto diskuze ale předsednictví se podařilo se s tím vyrovnat. Rád bych vám poblahopřál k těmto výsledkům a přejeme si všichni, aby příští předsednictví bylo podobně efektivní. Děkuji mnohokrát. Dobře, pokud už se nikdo jiný nehlásí o slovo, tak já bych dal slovo Jakubu Šebestovi, aby reagoval na vaše vystoupení. A potom mu ještě jednou poděkujeme za jeho přítomnost. Prosím. Děkuji, děkuji, za, eh. děkuji dotaz, za dotazy, které tady byly. Já bych chtěl na úvod říct, protože zaznělo tady, že můžeme být spokojeni s tím, co jsme dosáhli za našeho předsednictví, co se týče mléce Jistě, za tu krátkou dobu, kterou jsme řídili radu, eh, jsme s tím spokojeni, ale pokud ze situací, která je na trhu a produkci mléka, spokojeni nemůžeme být a musíme dělat dále a dále. Poněvadž sám jsem zemědělec a se zemědělci se stýkám a vím, jak složitá situace jejich je. <clears throat> Ta krize prohlubující se v sektoru mléka je sledována. Hledají se, další, řešení. Je potřeba oživit některé nástroje, ještě jako je podpora skladování a prodloužení období toho intervenčního nákupu, tak jak bylo, schváleno. A velmi zmiňuje se v tomto i v kontextu k diskusi z počátku roku a týká se to ekonomického plánu obnovy, eh, plánu obnovy. A tento výsledek v rámci nových výzev Health Check aktivoval další finanční prostředky do postiženého sektoru. A v této souvislosti si velmi vážím i zodpovědného přístupu parlamentu a vaší práce eh, k danému tématu. Komise k situaci na trhu s mlékem plánovaná v dohledné době eh, na půdě našich institucí přispějí k nalezení dalších řešení a aspoň částečně vyrovnají tenhle propad. Hledáme a těch nástrojů je celá řada. Já snad bych nesouhlasil tady v jedné věci, že přes tyhle nástroje eh, dále se ta situace zhoršuje. Eh, vidím pozitivně aspoň zastavení propadu těch cen ale stále ještě očekáváme na vzestupnou tendenci a sledujeme to. Mléko je problematika, kterou jsme projednávali na každé radě a věřím tomu, že se bude projednávat i na dalších radách. Už dneska mám celou řadu námětů nebo návrhů od kolegů ministrů z jiných členských zemí, s jakými, s jakými nápady pomoci tomuto sektoru eh, přijít na dalších radách. Z hlediska, pan poslanec Dess, z hlediska zlepšení vnímání kvality. Velmi, velmi dobře rozumím, o čem hovoříte, poněvadž já před touto funkcí eh, jsem 33 let eh, pracoval v instituci zabývající se bezpečností a kontrolou kvality potravin. A vnímám velmi dobře a spotřebitel, náš evropský spotřebitel je velmi, velmi eh, citlivý na kvalitu a bezpečnost potravin a vyvinu maximální úsilí v mé práci a souhlasím naprosto s vámi, aby tyto standardy byly respektovány i potravinami které na náš komunitární trh budou přiváženy ze třetích zemí. je to zcela bezpochyby a je to jedna z cest jak si udržet konkurenceschopnost našeho potravinářství který má velmi velmi vysoký standard kvality potravin. byla tady otázka která vyplynula asi z mého, z mého projevu, co se týče Lisabonské smlouvy. Já ten problém vnímám, ale neberu ho jako problém. Já jsem optimista a věřím, věřím, že Lisabonská smlouva bude přijata, bude ratifikována všemi zeměmi a o tom, to, co očekáváme od té spolupráce, tak věřím, že ta spolupráce bude. Dobře, děkuji ještě jednou českému ministrovi, děkuji ti, Jakube. Všichni si přejeme, aby od 2. října bylo spolurozhodování realitou. A my se ale v tomto výboru chováme, jako kdyby spolurozhodování už existovalo. Takže ještě jednou děkuji a loučím se s českým ministrem v této chvíli a připomínám vám, že teď zahájíme hlasování, takže doufám, že všichni máte hlasovací karty, protože budeme hlasovat. Takže teď se rozloučíme s ministrem, na minutku přerušíme a hned budeme pokračovat v práci. Dobře, takže tedy zahájíme hlasování. První bod. Budeme hlasovat podle zjednodušeného postupu o období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka. Jak jsme říkali dnes dopoledne na zasedání koordinátorů a jak bylo zdůrazněno několikrát včera za přítomnosti paní komisařky Marian Fischelbel, všichni ve výboru jsme si řekli, že potřebujeme, že je nutné udělat něco více protože mlékárenský sektor prožívá hlubokou krizi. Proto jsme i dnes dopoledne, dnes ráno, hovořili o myšlence o které budeme za chvíli hlasovat. To znamená, že bychom oznámili na plenárním zasedání ve Štrasburku návrhy všech frakcí k otázce mléka a nevylučujeme ani návrh o specifické iniciativě této oblasti, který vyhodnotíme po mimořádné zasedání rady příští pondělí 7. září a potom plenárním zasedání ve Štrasburku, kde předložíme tuto svou žádost o předložení ústní otázky nebo otázky k ústnímu zodpovězení na komisi na návrh všech frakcí. Dnes dopoledne, dnes ráno na zasedání koordinátorů jsme se všichni zhodli na tom, že je nutné okamžitě vyslat signál, velmi silný a jasný signál, který ukáže, že tento výbor chce být rozhodující chce být součástí přijímaných rozhodnutí a to ještě dříve, než začne platit postup spolurozhodování, pokud víme, které začne platit v okamžiku, kdy bude ukončeno a doufáme, že úspěšně irské referendum. A dám slovo Luizi Kapulovi Santosovi, který eh, má svůj ústní pozměňovací návrh, ale musím se ujistit předtím, že nikdo z vás není proti tomu, abychom diskutovali o zavedení nebo tedy předložení pozměňovacímu návrhu k této otázce. Jednalo by se tedy o pozměňovací návrh, eh, který zde znovu začlení skladování síru. To tam bylo v podstatě až do konce. My bychom tam tedy znovu tento pozměňovací návrh vnesli. Takže půjde nejen tedy o samotnou podstatu tohoto ústního pozměňovacího návrhu, který vám teď představí Lois. Já si myslím, že je důležité říci, že musíme vyslat jasný signál tváří v tvář komisi, ale především tváří v tvář radě. A já tedy doufám, že vy všichni budete souhlasit, eh, tak jako se dnes eh, ráno dohodli svý vaši koordinátoři, že nebudeme nic namítat, že nebudete nic namítat proti této otázce, ale musím se zeptat, zda některý z poslanců má námitku k tomuto postupu. Pokud nemá nikdo námitku, tak dám slovo Luizi Kapulovi Santusovi. Luis. máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Můj návrh podstatě spočívá v tom, že se tím eh, realizuje dohoda, která byla výsledkem debaty s paní komisařkou a jak jste velmi správně řekl, tak jde v podstatě jen o to, že bychom vyslali jasný signál, jasné sdělení v tom smyslu, že jsme solidární s mlékárenským sektorem a že chceme na pomoci k řešení této dramatické situace. Jde o to, že bychom eh, rozšířili i na síry mechanismus eh, intervenčního skladování, který v současné době navrhuje komise pouze pro máslo. A já tedy děkuji všem kolegům, pokud nikdo není proti, protože stačí, aby nikdo nepodal námitku, aby tento postup mohl být uplatněn. Silvestri ha chiesto di parlare. Pan Silvestre požádal o slovo. dibattito, Pokud bude debata, tak ano. Ne, debata není. Rozprava není, pokud všichni souhlasíme, tak a eh, můžeme rovnou přistoupit eh, k hlasování a já se vás nyní zeptám, zda souhlasíte s pozměňovacím návrhem, zda je někdo proti. Hlasujete vůbec? A zda se někdo zdržel. Není to elektronické hlasování, ne, ne.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Musíte zvednout ruku, ano? Výborně. Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Výborně. Zdržel se někdo hlasování? Dobře. Tímto je pozměňovací návrh přijat. Je to schváleno jako legislativní pozměňovací návrh, ano? Musím to zopakovat. Adesso, naturalmente. Teď, když jsme schválili tento pozměňovací návrh, tak musíme schválit celý tento postup ohledně masla a sušeného odstředěného mléka. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Takže jednomyslně jsme se shodli na tom, že rozšíříme období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka a navíc jsme zde vložili a schválili pozměňovací návrh, který rozšiřuje režim intervenčního skladování i na síry. Výborně, takže můžeme pokračovat dále. Naučím se být rychlejší časem. Přistoupíme tedy k dalšímu bodu režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky. To je také hlasování podle zjednodušeného postupu. Jestli si vzpomínáte, byla to velmi technická otázka, která se týká rozpočtových aspektů a na minulé schůzi jsme se rozhodli, že uplatníme zjednodušený postup pro tuto záležitost podle článku 46 odstavce 1. Jsou zde nějaké námitky? Pokud nejsou námitky, tak je tato zpráva přijata. E A teď budeme pokračovat eh, podle běžného postupu. Máme zde rozpočet. Rozpočet na rok 2010, oddíl 3. Než přistoupíme k hlasování, rád bych navrhnul, abychom hlasovali en blok o pozměňovacích návrzích, které znovu zavádějí nebo znovu obsahují ten předběžný rozpočet, pokud to tedy budou jediné pozměňovací návrhy ke speciální rozpočtové lince. Paní Jegle, chcete se vyjádřit předtím, než začneme hlasovat? No, ne, výborně. Takže pokud souhlasíte, tak přistoupíme k hlasování unblock o všech pozměňovacích návrzích, které jen opakují tu rozpočtovou linku tak, jak byla obsažena v předběžném rozpočtu. Takže teď budeme potřebovat elektronické hlasování. Já tedy zahajuji, zahajuji elektronické hlasování. Hlasujte teď. Qual Aspettate che si attivi. Počkejte, až se to tady všechno aktivuje, ten systém. Ma come si vota? Voto è eh, verde. Allora, eh, il voto è aperto. Zahajuji hlasování, hlasujeme. Končím hlasování. 33. 36 hlasovalo, 33 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Takže je to přijato. Výborně. A teď budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Zatím jsme tedy unblock hlasovali o těch eh, rozpočtových linkách, které jsou eh, přesně podle toho návrhu. Tak teď zahajuji hlasování. Máme technické problémy se systémem. Jak jste určitě pochopili, takže ještě chvilku všechno zkontrolujeme a zda to nebude, jestli to nebude fungovat, budeme muset hlasovat ručně. Allora, iniziamo i voti per i singoli... Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat zvednutím ruky, protože máme problémy jak se systémem, tak i s některými kolegy, kteří zatím ještě nejsou zvyklí na elektronické hlasování. Takže budeme hlasovat zvednutím ruky. První pozměňovací návrh je 52, 52, 52, 52. Le Foll ha chiesto di parlare. Le Foll požádal o slovo. Já jsem chtěl požádat o oddělené hlasování k tomuto pozměňovacímu návrhu, protože je zde několik pozměňovacích návrhů, které se týkají náhrad u určitých produktů. My bychom chtěli ty první dvě země, eh, které, o kterých by se hlasovalo zvlášť, a potom o těch ostatních amblok. Takže ty první dva z celého zbytku. To je právě to, Stefane, co jsem před chvíli řekl. Budeme hlasovat odděleně. Nebudeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu, pouze o některých produktech a potom o těch ostatních. V tomto případě se to týká zrušení vývozních náhrad u obilovin, pouze u obilovin a potom eh, přejdeme k dalším produktům. Takže budeme hlasovat v odděleném hlasování, nejdříve zrušíme, hlasujeme o zrušení vývozních náhrad pro obiloviny. Kdo je pro? Kdo je proti? Zrušení vývozních náhrad pouze pro obiloviny. E Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. E A nyní druhá část, to znamená zrušení vývozních náhrad u všech ostatních produktů. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pozměňovací návrh byl zamítnut. Takže pozměňovací návrh 52, 52 byl zamítnut. Obě jeho části byly zamítnuty. Adesso procediamo al voto per l'emendamento. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5201. 5201. 5201. Všichni jste si to našli. Kdo je pro? OK. Chi je contrario? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 5201 je přijat. A teď pozměňovací návrh 5283. a favore. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Teď pozměňovací návrh 5271. Kdo je pro? Contrario. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pozměňovací návrh byl zamítnut. Next one. This on this and there is an oral amendment. They should uh, split Yeah. No, no, split yeah. They should just, uh, the Greens should uh, tell us uh, their oral amendment. Uh, some remarks, okay. Passiamo alle... met- A nyní pozměňovací návrh 5327. 5327. Il gruppo dei Verdi vuole... Frakce zelených si chce vzít slovo. Martine. Eh, eh. My souhlasíme s tím, že ty prostředky mohou také pocházet z intervence. Va bene. Procediamo al voto. Devo chiedervi se c'è... Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud je někdo proti, tak o tom nebudeme hlasovat. Pokud naopak s tímto ústním pozměňovacím návrhem souhlasíte, můžeme přistoupit k hlasování. Všichni souhlasíte? Dobře. Takže o tom můžeme hlasovat. Eh, Teď tedy hlasujeme o 5327 bez toho, co právě řekl Martin. Kdo je pro,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 a teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5277. 5277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. A teď pozměňovací návrh 52, 58. 52, 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Jaký se stěne? A kdo se zdržel? L'emendamento è rigettato. Pozměňovací návrh je zamítnut. Emendamento 5. Pozměňovací návrh 5205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Padesát Kdo je pro? Všichni. Kdo je proti? Jenom liberálové. Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 5318. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 5209. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. 5210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 5275. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 5260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 5281 tabák. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Do, eh, 52 80... Pozměňovací návrh 5284 byl stažen. Takže teď 52 93. Pozměňovací návrh 52 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. 50. 52. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52, 73. Pozměňovací návrh, eh, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Pozměňovací návrh je přijat. Je to dlouhé, ale dospějeme ke konci. 52,87 Mléko do škol. Kdo je pro? Chi è contrario? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to přijato. Pozměňovací návrh je přijat. 53 17 ne, to už bylo přijato. 53, 28. 53, 28. S ohledem na tu poznámku. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 5288. To je ústní pozměňovací návrh, eh, který navrhují zelení. Takže se musíme všichni dohodnout na tom, že na něj přistupujeme. Martin požádal o slovo. Já navrhuji eh, doplnění, přečtu to anglicky. by producer organizations so as allowed the sector to establish a substantial sustainable balance between supply and demand. Allora, uh, metto ai voti. Takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu? Ne, promiňte. Elizabeth Jekla požádala o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. My, eh, jak jste si všiml, jsme o tom dlouho hovořili. Eh, mně tam chybí slovo družstva. Eh, pokud se tam to slovo objeví, tak můžeme tedy přijmout tento ústní pozměňovací návrh. Čili organizace výrobců a družstva výrobců. Oba dva pojmy. La nostra relatrice dice di naše zpravodajka říká, abychom tam kromě organizací producentů zahrnuli také družstva. Pokud je tam zahrneme, tak bude pro. Takže dobře, budeme o tom hlasovat s touto úpravou. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 5288 s touto úpravou, že to rozšíříme na všechny, včetně družstev. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Dobře, pozměňovací návrh 5288 je tímto přijat. Pozměňovací návrh 5326, hlasujeme pouze o první části. 5326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Andiamo all'emendamento. You don't have it doesn't work for you? No. Spinotto. Now works? Okay. Works, works. Andiamo all'emendamento. Pozměňovací návrh 52 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. 5290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. 52.16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52.51. Kdo je pro? Kdo je, kdo je pro, prosím vás? 52, 51. Kdo je proti? Pozměňovací návrh je přijat. 52, 17. Vajíčka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. 52.18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52, 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Padesát dva, padesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozměňovací návrh byl zamítnut. 5267. Kdo je pro? Kdo je proti?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 53.13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 53.14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52.80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52, 63. 52, 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52, 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52,78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52,64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61, to je hlasování ve dvou částech. 52, 61. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ta první část. Teď druhá část 5261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také je to zamítnuto. 53.15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52.69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52.21. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Padesát dva, šedesát šest. Padesát dva, šedesát šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53.29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52.91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52, 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52, 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. 52, 68. 52, 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Padesát dva sedmdesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A poslední pozměňovací návrh, dostali jsme se konečně nakonec, 5231. Kdo je pro? Ne, to už je tam vlastně zahrnuto. Takže, takže jsme to zakončili. Výborně. Než tedy zahájíme prezentaci studie o důsledku zvýšení provozních nákladů pro chov, navrhuji, abychom ještě hlasovali o bodě 14. To znamená, musíme hlasovat o tom, abychom umožnili položit otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou o krizi v mlékárenském odvětví. Hovoříme o tom, o čem jsme hovořili už dnes ráno na schůzi koordinátorů a několikrát jsme se o tom zmínili v průběhu celého dne. Máme možnost jít na plenární zasedání a diskutovat o mlékárenském sektoru. Já žádám všechny předsedy, nebo požádám všechny předsedy frakcí o to, abychom se společně připravili na tento návrh, který bude eh, řešen na plenárním zasedání. Vzhledem k tomu, že nemáme dost času k tomu, abychom přijali usnesení v rámci našeho výboru, tak eh, vyzývám všechny frakce, aby předložili svůj návrh usnesení o příležitosti plenárního zasedání. Vidím, že s tím všichni souhlasíte, pokud zde nejsou žádné námitky, tak považuji tuto záležitost za schválenou výborně. Takže Prosím frakce, aby se připravili na plenární zasedání ve Štrasburku. A teď můžeme přistoupit, tím jsme vlastně skončili celé to hlasování a můžeme přistoupit k bodu 13. Prezentace studie o důsledku zvýšení provozních nákladů pro chov hospodářských zvířat v EU. Vítám pana Filipa Koto a paní Ann Motet. Roberta Hosta a Petera Van Horna, kteří budou prezentovat tuto studii dopadu ohledně zvýšení provozních nákladů pro chov masných hospodářských zvířat v EU. Pane Koto, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato studie byla udělána na objednávku Evropského parlamentu minulého zemědělského výboru a cílem této studie bylo analyzovat studii po velkém eh, zvýšení cen energií, obilovin, eh, olejně a tak dále. A posoudit, jaký to mělo dopad na chov hospodářských zvířat v EU, identifikovat silné a slabé stránky systému chovu, posoudit hloubku této krize, mít eh, pro, udělat prognózu vývoje krize, do budoucna a navrhnout doporučení. Metoda, kterou jsme si vybrali, spočívá v tom, že jsme se nejdříve zaměřili na období 2004 až 2008. 2004 až 2006 byly náklady v podstatě stabilní, 2006 až 2008 došlo opravdu k prudkému zvýšení provozních nákladů, především u chovu masného dobytka. A rozhodli jsme se také že se budeme opírat o vzorové farmy. Chtěli jsme použít eh, Rika, ale tam byl problém dostupnosti údajů pro období 2007 a 2008. Vzhledem k tomu, že jsme měli omezené prostředky, tak jsme se rozhodli, že se budeme polarizovat, že se zaměříme na některé eh, země. Německo, Francie, Itálie, a Spojené království to bylo pro hovězí dobytek, potom jednotlivé další tam byly skopové maso, drůbež a tak dále. Další důležitý bod je, že máme všechno v euru. To znamená, že zde určitým způsobem podceňujeme to, co se stalo se směnými kurzy, především vůči libře a vůči polskému zlatému. Také uvažujeme o tom, že nezohledňujeme ty eh, reálné náklady a využíváme oportunní náklady u takových faktorů, jako je půda, kapitál a rodinná práce, která se vždycky velmi těžko odhaduje. Tým, který uskutečnil tuto studii, je to velmi složitá studie, protože se týká čtyř eh, oblastí. Máme zde jedenáct expertů z osmi různých organizací v pěti zemích a, eh, a představovalo to byli to zde tedy odborníci z Wageningenu z univerzity, z Nizozemska e, a z Institutu pro chov dobytka ve Francii a z dalších institucí. Nejdříve se tedy podívejte na křivku zvýšení nákladů. Na těchto křivkách vidíte, že především ceny obilovin a, a ať už se jedná o pšenici nebo žito, byly od roku 1998 až do konce roku 2006 poměrně stabilní, ale v roce 2006 došlo k prudkému zvýšení. V létě 2008 byl vrchol, zatímco soja už v minulých letech, například 2000 2004, se zvýšila její cena. Další věc, tyto ceny a především cena soji a kukuřice jsou čím dál provázanější s energetickými cenami, s cenami energii. Tam máte na té červené, netečkované čárce, nebo tedy lince, cenu ropy. Tam vidíte, jak to vypadalo znovu v roce 2004, tam došlo k určitému zvýšení a je tam poměrně pozdní vliv na ceny obilovin a olejnin. Potom zde máme také ceny surovin, které jsou eh, používány pro výrobu krmiva, pro dobytek, tam vidíte také velkou volatilitu, která odráží konjunkturu. Jaký dopad to mělo na ceny krmiva pro masný dobytek? Zde vidíte eh, ceny krmiva pro vepře ve Francii, vidíte, že na začátku, nebo mezi koncem 80. let a začátkem 90. let eh, se proces snížila cena tohoto krmiva. Mezi lety 2000 a 2006 je zde stabilizace a od roku 2006 dochází k obrovskému prudkému nárůstu, který zcela vymazal ten pokles předcházejících dvou desetiletí. Mohli jsme si říci, že tyto vývoje cen byly zaznamenány pouze v určitých zemích. To není pravda, když se podíváme na ceny krmiva pro vykrmování prasat ve všech zemích v Evropě vidíme, že je to velmi podobný vývoj. Pokud jde o cenu energií, tak eh, samozřejmě mají přímý dopad na eh, spotřebu nafty na farmách pro chov dobytka, ale má to také dopad na ceny hnojiv a také ceny fitosanitárních produktů. Jednu věc, na kterou se musíme podívat. Vidíme, že ceny hnojiv se nesnížily stejně jako ceny ropy. Zůstaly vysoké v podstatě až do konce prvního čtvrtletí roku 2009, zatímco ceny ropy od podzimu 2008 znovu klesají. Teď se poněkud zaměřím na skopové a hovězí a potom můj kolega Peter se zaměří na vepřové a drůbeží. Pokud jde o hovězí maso, tak to je v Evropě velmi složitý sektor, mnohem komplikovanější v Evropě než v jiných regionech světa, protože hovězí maso v Evropě ze dvou třetin pochází z mléčných stát. Samozřejmě nemohli jsme se podívat na to, co se děje u těch eh, mléčných krav. Někde je to maso důležitým produktem, ale je zcela nemožné odlišit je od produktu mléko. Takže jsme se zaměřili na farmy, které byly specializovány na hovězí maso, ať už se jedná třeba o farmy, eh, které měly eh, krávy, dojné krávy, které měly tedy telata a tato telata potom byla prodávána na výkrm někam jinam a potom specializované farmy, které vykrmují eh, krávy a hovězí dobytek tedy přímo na jatka. Takže je to poněkud komplikované schéma, které tady vidíte, ale v globální zprávě najdete vysvětlivky. Pouze ilustruje to, že výrobní náklady na jedné straně jsou eh, velmi rozdílné podle toho, jaké systémy jsou používány v těch čtyřech evropských zemích, na které jsme se zaměřili. Máme tam 30, eh, 3,30 eura 30, eh, až na 4,40 eura v roce 2007, podle toho, jaký systém je používán. Jsou zde tedy obrovské rozdíly, ale vidíme, že jsou zde i obrovské rozdíly ve složení těch výrobních nákladů. Žlutě máte uh, ty eh, náklady na krmivo, a to je od 8 až do 25 jejich podíl. Další věc, kterou musím eh, zde uvést, je, že provozní náklady, jediné provozní náklady jsou velmi často vyšší než eh, zisk celých těchto chovů. Rok 2007 byl velmi těžkým rokem, velmi neúspěšným rokem pro všechny masné farmy. Když se podíváme na rozvoj nebo na vývoj v letech 2004 a 2008, Díváme se pouze na provozní náklady, nebereme v úvahu náklady na nákup nevykrmeného dobytka. Vidíme, že došlo k obrovskému nárůstu oproti roku 2005, ale samozřejmě mělo to mnohem větší dopad na ty systémy, které jsou velmi založeny na nákup krmiva a mnohem menší dopad na ty eh, farmy, které pasou na svých vlastních pozemcích eh, své, svá stáda. Potom tam máme tu eh, položku nákup a dobytka pro výkrm, do těch výkrmen, tak tam vidíme, že vlastně dohnali tito vykrmovatele své náklady tím, že došlo ke snížení nákladu pro nákup tohoto nevykrmeného dobytka. Když se podíváme na farmy, které vykrmují svá vlastní telata, tak tam vidíme, že dochází k ještě větším rozdílům Máme tam eh, rozdíl od 1,5 eura na 1 kilo živé váhy až ke 3 eurům na 1 kilo živé váhy. Ale vidíme, že jsou zde fixní náklady, především eh, faktor práce, které jsou mnohem eh, větší u těchto farem, když je přepočítáme na jedno kilo. A potom marže těchto farem, které Eh, vychovávají svá vlastní telata, jsou mnohem vyšší. Samozřejmě můžeme se podívat eh, na to, kdy máme podpory, které jsou poskytovány třeba biologickému zemědělství eh, v Německu, anebo ve Francii. Potom tady máme světový benchmark, eh, který je zpravován jednou německou univerzitou eh, v Kielu. Tam vidíme, a kdy benchmark, jeho výsledky pro různé systémy. První systém je systém irský, založený na pastvinách. Eh, druhý systém je španělský systém. Tam je krmení drceným, drceným obilím a potom máme tři další mezinárodní systémy, brazilský, australský a kanadský. Vidíme, že výrobní náklady v Irsku i ve Španělsku jsou velmi srovnatelné s tím, co jsme viděli ve čtyřech eh, zemích, eh, které jsme zde prezentovali před chvílí. V Brazílii a v Kanadě jsou tyto výrobní náklady naopak velmi eh, výrazně nižší, pokud jde o jejich srovnání s evropskými náklady, a to především díky nákladům na krmivo, ale také nižším nákladům na práci. Musíme vzít v úvahu v roce 2007 také to, že když vezmeme v úvahu náklady na faktory v těchto třetích zemích, například v Brazílii nebo v Kanadě, tak eh, ty zohledněné farmy nepokryly svými výnosy náklady na tyto faktory. Na závěr tedy u hovězího masa můžeme říci, že jsme udělali různé scénáře vývoje a to u všech sektorů. Máme zde tedy sektor, eh, nebo tedy scénář, eh, který se řídil tím, co bylo dohodnuto v VTO. Máme zde také scénář, že budou klesat podpory o 25% v roce 2013 a také jsme skombinovali oba dva tyto scénáře. Vidíme, že u hovězího dobytka v případě dohody v VTO odhadujeme, že ceny Interní ceny by se mohly snížit o 23% a v tomto případě téměř všechny systémy by velmi utrpěli tou dohodou ve VTO s tím, že by některé produkty byly zařazeny do citlivých produktů a snížení eh, cel by bylo o dvě třetiny vyšší než u ostatních produktů. Potom vidíme rozdíl mezi jednotlivými systémy. Farmy, která pěstují svá vlastní telata, farmy, která pouze vykrmují eh, dobytek, tak tam by docházelo k ještě většímu rozdílu. Ty eh, vykrmovači by tím trpěli více, protože ještě více by se tam eh, odrazila ta cena dobytka, který si kupují na vykrmování. Dále, když se díváme na oddělené a neoddělené platby, tak eh, ještě více by tím byly postiženy ty farmy, které vychovávají svá vlastní teleta. A ti, kteří vykonují svůj dobytek, eh, tak ti jsou samozřejmě velmi závislí na cenách krmiva a jsou velmi málo schopni se přizpůsobit. Jejich výrobní ceny jsou v podstatě velmi málo přizpůsobitelné. Italský a španělský systém naštěstí má tu výhodu, že může prodávat eh, své maso za vyšší cenu, než eh, je prodáváno jiné maso, například eh, maso mladých bíčků ve Španělsku a tak dále. Ty farmy, která vychovávají svá vlastní terata, mohou ušetřit, především pokud jde o produktivitu práce, ale musíme zdůraznit, že jsou velmi citliví na jakékoliv snížení podpor a dotací v této oblasti. E, teď se dostáváme ke skopovému. Skopové maso, tam už jsme to prezentovali v průběhu minulého volebního období. Měli jsme studii na tuto téma a je pravda, že se jedná o sektor, který už 20 let zažívá největší krizi ze všech sektorů v oblasti hospodářských zvířat. Stavy se snížily o jednu pětinu za 18 let. V posledních dvou letech došlo ještě k většímu poklesu. Došlo ke 4% poklesu za poslední dva roky v 15 členských zemích EU. Přesto se jedná o chov, který je velmi přínosný, pokud jde o rozvoj venkova, pokud jde o životní prostředí dvě třetiny až 80 ovcí je chováno v těch znevýhodněných oblastech. Když tam nejsou ovce, tak tam v podstatě není žádná zemědělská činnost. Jsou zde velké rozdíly. Například na jihu se chovají ovce především na mléko a na severu Evropy se chovají ovce především na maso. Takže tam mají eh, kusy, které váží nad 13 kg. Francie tak nějak mezi těmito dvěma mají i eh, mléčná plemena, i masná plemena. Vycházeli jsme pouze ze systému, které se zaměřují na maso. Irsko, Spojené království nebo Francie, tam jsme viděli, že výrobní, nebo tedy ty provozní náklady v Irsku a ve Spojeném království, to jsou systémy, které využívají především pastvin v těchto zemích, jsou eh, ty ovce chovány tak, že se pasou na pastvinách eh, a vidíme, že ty provozní náklady jsou téměř o polovinu nižší než ve Francii. A vidíte modře ty náklady, ve Francii jsou zcela nesrovnatelné se všemi ostatními zeměmi. Ty ostatní barvičky, ty jsou v podstatě stejné. Uh, napravo máte ten pastevecký systém, který má trochu jiné náklady, které jsou eh, velké, ale jinak v podstatě je to srovnatelné. Když se podíváme na příjmy na ovci, tak eh, vidíte, že cena, no prodejní cena francouzských ovcí ve Francii pokrývá pouze 40 eh, francouzského trhu s ovcemi, jsou vyšší než eh, prodejní ceny v Irsku nebo ve Spojeném království. Jak eh, tyto chovy reagovaly na zvýšení provozních nákladů obecně tím, že snížili dekoncentrovanou distribuci, zaměřili se spíše na pastevectví a ve Francii vidíme velmi dobře, že jsou to extenzivnější systémy nebo systémy, které více využívají pastevectví, které nejlépe odolaly těmto eh, problémům. Jak to bude vypadat v budoucnu s chovem skopového dobytka v Evropě, ve Francii? Ve Francii bylo přijato rozhodnutí mnohem více pomoci chovu ovcí než jiným sektorům, které byly považovány za méně křehké. A došlo k přerozdělení pomoci a pomoc, která byla původně určená obilnářům nebo pěstitelům olejovin, byla přesunutá a poskytnutá chovatelům ovcí. V těchto třech zemích jsou všechny systémy velmi citlivé na scénář, kdyby došlo k 25% snížení subvencí. Bylo by to zasaženo méně než chovy hovězího dobytka. Především proto, že zde jsou ty systémy založené na chovu nebo na pastevectví. Tyto systémy tedy by byly odolnější, ale máme zde velké rozdíly mezi příjmy. Musíme se velmi zaměřit na zvýšení produktivity v těchto systémech a jeden z hlavních handicapů, který je zde pozorován, je cena práce a disponibilita práce, kde máme doporučení v tomto aspektu. Petře, chceš si vzít slovo po mně, prosím. Uh, Rád bych doplnil několik eh, poznámek k produkci drubežího masa. To mohou být tedy brojleři, nebo mohou to být kachny, nebo to mohou být krocani. Já tady mám srovnání eh, podle dat z roku 2007 Vlevo vidíte evropské země, což, které produkují nejvíce a není příliš velká, velký rozdíl eh, mezi těmi evropskými zeměmi, pokud se týče výrobních nákladů, ale rozdíl je eh, s těmi zeměmi vpravo, Spojené státy, Tajsko a Brazílie, to jsou eh, Eh, velcí světoví nebo největší světoví producenti a tady je vidět, že jejich, produkty, eh, jejich výrobní náklady jsou až o 40% menší, zejména v Brazílii a v USA. To jsou výrobní náklady na farmách a když si k tomu připočteme eh, ještě zpracování a distribuce, tak ten rozdíl ještě naroste. Proč tomu tak je? Eh, Brazílie má dostatek zdrojů, eh, myslím tady krmivého obilí a sojových eh, bobů, mají také nižší náklady na práci a mají také příznivější klima. Samozřejmě jsou tam méně přísné ekologické a potravinářské předpisy, takže z toho vyplývá, proč jsou tak levnější. Pokud se týče příjmové stránky, tady vidíme situaci v Nizozemí a Francii. E, tyto dvě země mají velmi odlišné výrobní systémy. E, Francouzi mají integrované systémy, e, to znamená, že hodně velkou část rizika přebírají zpracovatelé potravin a to se velice liší od systému například v Polsku nebo Nizozemí. A ta modrá linka nám ukazuje, jak je to v nizozemí. No, takže vidíme, že ten eh, francouzský systém eh, znamená stabilní příjem, eh, je to někde mezi 20 a 30 tisíci na farmu a na rok, což je tak akorát na pokrytí domácnosti a jejich nákladů. Další obrázek, ten nám ukazuje, jak eh, je to s konkurencí eh, brazilskou, poněvadž eh, Brazilci do celého světa vyvážejí toto drubeží maso. Tady vidíme maso, tedy prsíčka a nohy. Čili my tady vidíme že eh, tou modrou barvou eh, tam vidíme vysoká celá eh, na dovoz do Evropy, ale přesto je to významná konkurence navzdory těmto, navzdory těmto clům. Takže ta konkurence tady prostě zůstane. Tady je třeba říci, že dohoda na půdě Světové obchodní organizace na snižování eh, těchto dovozních cel, tak to by eh, narušilo současnou rovnováhu. Eh, tady, pokud se týče kuřat, kuřecího masa, tak tady vidíme srovnání jednotlivých systémů. Integrovaný systém, jak existuje v EU, zajišťuje eh, rovnoměrnější příjem, ale eh, tady eh, vzhledem tedy k situaci na trhu, tady musí být rychlá odezva na tržní signály. Eh, naopak eh, neintegrovaná situace jako v Nězejmi nebo v Polsku, tam ta eh, produkce a cenové riziko je vyšší, ale pomaleji se reaguje na tržní situaci. Dále, jaká je situace u kuřecího masa v mnohých zemích. Nižší jsou tady náklady, nižší jsou tady výkupní ceny, ale je tady mezinárodní konkurence. Eh, pokud se vysoké kvality týče, tak tady jsou zase daleko vyšší produkční náklady, to je vlastně ve Francii, ty jsou téměř dvojnásobné a trh je také omezený. Eh, nicméně eh, jsme v období, které je obtížné pro tento trh, poněvadž tady jsou skutečně rychleji rostoucí, rychleji rostoucí náklady. E, nicméně tento trh by měl růst a je třeba přesvědčit e, konzumenty, že e, toto je skutečně kvalita. Pokud se týče produkce vepřového, tady máme vlastně stejné srovnání, vlevo máme výrobní náklady hlavních evropských produkců, producentů Francie, Nizozemí, Německo, Polsko a je to podobné jako u toho drubežího masa. Opět ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou minimální, také Dánsko by se tam mohlo objevit. No a vpravo vidíme opět eh, USA, Brazílie a další, čili to je mnohem, mnohem menší, zase 40 je to levnější, je tam levnější krmivo, eh, méně přísné předpisy a levnější pracovní síla. Eh, jak je to na straně příjmové, čili tady máme opět Nizozemí a Francie vlevo a tedy vlevo a vpravo. A opět tady vidíme tedy cykličnost, opět to tady eh, velice kolísá ty příjmy. A očekáváme v příštím roce, že situace bude velmi negativní. V obou zemích je jasné, že to kolísá velmi silně, no a průměrný ten příjem je nějakých 25 a 30 tisíc eh, euro na farmu, což de facto nepokryje běžné provozní náklady až vůbec na investice podle nových nařízení, nových předpisů. V, na dalším obrázku chci jenom zdůraznit opět na příkladě zemí a Francie, že existuje velká, velké rozdíly eh, mezi jednotlivými farmami. Eh, některé farmy mají lepší výsledky a lepší eh, příjmy. Čili tady vidíme, že je to, má to tedy velký rozptyl mezi jednotlivými farmami a taky záleží hodně na specializaci jednotlivých farem. No a e, pokud se týče mezinárodní konkurence, je to podobné jako u kuřat. E, konkurence narůstá a e, v podstatě nedodává se celé, celé to prase, ale spíše určité sekce. Dá se říci, že tady máme vlevo výrobní a náklady a náklady na zpracování vlevo Evropa, vpravo eh, jsou opět příklady mimo evropských zemích. Důležité je, že pokud bychom opět snížili dovozní cla, znamenalo by to narušení současné rovnováhy v konkurenci. No a jak jsem řekl na závěr, v jednotlivých zemích existují různé výrobní systémy. V Dánsku a Nizozemí Máme eh, velice specializované farmy, buď na pěstování plemenných, eh, plemenných vepřů nebo na výkrm. Pak máme tady eh, speciální speciální tedy farmy, které, se tý, které jsou plemenné a ty mají nízký výkon, ale málo rizik, poměrně nízké náklady. Pak máme farmy, které jsou Eh, střední velikosti a produkují ještě další produkty, jako eh, obilí na zrno, obilí krmné a tak dále. A ty jsou jaksi stabilnější, ačkoliv náklady jsou vyšší. No a je třeba říct také, že v Polsko a v Německu jsou eh, prasečí farmy velmi malých rozměrů, nejsou příliš výkonné, jsou poměrně drahé, co se týče operačních nákladů, ale jsou flexibilní. Tak to je všechno, děkuji. Poslední kapitola se týká doporučení. Tato doporučení pocházejí dotazníků, které vypracovali jednotliví experti a potom tento Dotazník byl předložen 55 respondentům jak na evropské úrovni, tak v osmi členských zemích. Tato doporučení jsou rozdělena do pěti kapitol. Máte to od stránky 17 až do stránky 22 této zprávy. Nemáte to v tom rezime. První kapitola, jak jste viděli, protože jsme se na to zaměřili, je, jak eh, reagovat na mezinárodní konkurenci. Je pravda, že dohoda ve VTO by ovlivnila celou řadu zemědělských sektorů, ale především masný sektor v Evropě. A proto po celé řadě diskuzí jsme se rozhodli na opravdu dramatické snížení celních sazeb především u tzv. citlivých výrobků. Navrhujeme také prodloužení implementačního období pro implementaci této dohody ve VTO. Hodně jsme hovořili také o asymetrických normách. Slyšel jsem o tom, jak jste v první fázi tohoto dopoledne diskutovali o mnohem přísnějších normách zde v Evropě než v jiných eh, částech světa. Tyto normy se také projednávají ve VTO, stejně jako v Codex Alimentarius. Žádají mě, abych to urychlil, tak to tedy urychlím. Tyto normy podle našich odhadů vedou ke zvýšení nákladu samozřejmě normy, které nejsou přijaty v zemích s nízkými náklady a je to rozdíl od 5 až 10 podle toho, o jaké odvětví se jedná. Hodně se hovoří také o zdravotnických, zdravotních aspektech a to jak zdraví zvířat, tak zdraví spotřebitelů, lidí. Týká se to takových oblastí, jako je pohoda zvířat, ekologické aspekty a tak dále. Navrhujeme tedy, aby Evropská unie mnohem více uplatňovala svou přítomnost v těchto mezinárodních organizacích a snažila se také na druhé straně nebýt moc před těmito organizacemi, to znamená nepřijímat příliš pokročila opatření. Nebo tedy odrážet opatření, která jsou přijata na úrovni těchto mezinárodních organizací. Navrhujeme také zobecnění označování zemí původu, protože identifikace země původu je plně spojená, tedy ve vnímání spotřebitelů, s podmínkami, které platí v těchto zemích. A samozřejmě konkurence vzniká takový, u takových produktů, které jsou které jsou rozdílné. Například ehm, mám na mysli hovězí maso, které se prodává jako čerstvé, i když bylo po několik měsíců zmraženo a potom znovu rozmraženo. Druhý aspekt je, aspekt, který se týká ochrany životního prostředí, protože produkce i konzumace masa je vždy v první, v první linii, když se debatuje o globálním oteplování. Je nutno normalizovat výpočty uhlíkových emisí v různých systémech, protože je zde riziko, že budou pronášena natvrzení, pokud jde o tyto uhlíkové stopy, které vůbec eh, nemají žádné opodstatnění, takže je třeba podporovat eh, a propagovat rozumnou konzumaci masa, doporučit členským státům, aby využili prostředky ze druhého pilíře, aby skutečně stimulovali investice do obnovitelných zdrojů energie a tak dále. A to je věc, ve kterou hodně věříme. Je třeba také stimulovat takzvaný benchmarking, skupinový benchmarking a výměnu nejlepších postupů mezi jednotlivými chovateli. Ve zprávě uvidíte, že jednou z hlavních příčin prudkého nárůstu cen potravin je politika zemědělských eh, paliv, ta je financována veřejnými prostředky. Když eh, stimulujeme tuto produkci, tak tím rostou náklady především na obiloviny a na soju, nebo tedy na kukuřici a na soju. Co bychom mohli požadovat? Měli bychom požadovat eh, především, když se tedy jedná o produkci biopaliv, tak aby zároveň byly produkovány i vedlejší produkty, které by byly používány eh, jako potraviny. Dále, jak čelit eh, volatilitě cen, to je historická realita, kterou budeme muset vzít v úvahu i v následujících letech. Jsou zde mezinárodní návrhy, víme, že spekulace v oblasti olejnin a obilovin byla velmi podpořena tím, že chyběly zásoby, takže měli bychom se podílet na tom, že budeme vytvářet rezervní zásoby, především v chudých zemích, to by mohlo být financováno FAO. Měli bychom také bojovat eh, proti uvolňování pravidel na interním eh, trhu, na vnitřním trhu, protože to mělo dopad na velký nárůst cen obilovin a olejnit. Potřebujeme také uplatnit některé regulační nástroje, které nám ještě zůstanou po health checku společné zemědělské politiky. Ty by měly být eh, zachovány například soukromé skladování, záchranná síť a tak dále, ale jsou zde i další věci, jako například náhrady podle nás jsou ty náhrady užitečné v případě nějaké závažné krize, když eh, dojde k nějaké závažné krizi v oblasti směrného kurzu, protože ten směrný kurz to je v podstatě zbraň a my bychom v Evropě mohli reagovat eh, proti této zbraně právě tím, že bychom využili náhrady, ale právě a jedině v tomto případě. Ve zprávě najdete celou eh, řadu informací o tom kanadském systému, který nám připadá velmi důležitý. Dále musíme pořád ještě udržet spojené eh, platby, pokud jde tedy o dotace na eh, dojné krávy a na ovce. Jedná se o odvětví, která potřebují mít určitý horizont, aby mohla nadále investovat. Čtvrtá kapitola. Jak omezit eh, velké náklady spojené s regulací. My navrhujeme moratorium v průběhu finanční a hospodářské krize, pokud jde o jakékoliv nové regulační opatření, která by měla velký dopad na výrobní náklady. A zde se jedná například eh, o regulaci o transportu, o dopravě živých zvířat. Prosím vás, eh, uzavřete už eh, své vystoupení, protože už teď jsme překročili čas, který nám byl eh, vyhrazen na toto zasedání. Takže těch pár bodů, které nám zbývají, ty si můžete přečíst rovnou ve zprávě a já vám děkuji za pozornost a je mi líto, že jsem překročil čas, který mě byl vyhrazen.